Dámy a pánové, tím jsme vyčerpali náš pořad jednání. Zápis z tohoto jednání bude předložen k vašemu schválení na začátku příštího plenárního zasedání a proto nyní přerušujeme plenární zasedání a tímto plenární zasedání končím.